Uh, První zpráva Ferreira a zpravodaj má mm, slovo na dvě minuty. Děkuji. Já chci jenom požádat, aby se tato strana trošičku uklidnila. Já chci zdůraznit, že důvod Eh, kdy byla navrhnuta rozprava o rybolovu, mm, se týká toho, že všechny ostatní frakce, tedy eh, všechny ostatní frakce odmítly tuto rozpravu, což je eh, nepochopitelné. Když už to bylo na pořadu jednání včera, vůbec nebyla rozprava, pak k této dohodě. Já bych si přála, aby tento parlament se omezil jenom na to, aby ty návrhy, které vyjednala komise, odmítl nebo přijal. E, pokud bychom mohli přijmout změny, tak by ten návrh byl jiný než to, co je tady k dispozici. Je nutné totiž u těch cílů změnit jak základní východiska. Je důležité tu dohodu přijmout. E, to důležité také pro členské státy Evropské unie. Neznamená to ale, že existuje negativní bilance a že nejsou potřeba změny. Je třeba zlepšit spolehlivost a množství informací o odchycených mm, e, úlovcích a o stavu ochrany e, rybích stavů. Pak jde o kontrolní kapacity. Potřebujeme lepší sektorální spolupráci. Poslední tři desetiletí e, postupy se musí změnit. E, platí tady různé principy a různé priority. To jsou požadavky na Eh, dohodu, eh, která by měla umožnit rozvoj udržitelného rybolovu a komise by to měla mít na paměti v příštích letech. Děkuji, pane Pereira. Nyní otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Nyní končím, zavírám hlasování. Takže to bylo přijato. Děkuji vám a gratuluji zpravodaji. Jako další je zpráva pana Kadeka, zase jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme ke zprávě pana Broka. Zase jmenovitě kolegové. Otevírám hlasování. Děkuji, pane Brok. Hlasovali všichni kolegové. Končím hlasování. Přijato. Kolegové, přejdeme k hlasování o konzultaci s Evropským eh, hospodářským sociálním výborem. To je žádost výboru pro dopravu a turismus. Je to eh, hlasování zvednutím ruky. Kde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Děkuji vám. Další je zpráva paní Rys. To byla poslední rozprava o pěstování GMO. Nyní budeme hlasovat jmenovitě eh, o pozměňovacím návrhu 52. Toto vyžaduje kvalifikovanou většinu 376 hlasů pro přijetí. Otevírám hlasování. Končím hlasování, vážení kolegové. A bylo to přijato 480 hlasů pro, dosáhli jsme kvalifikované většiny a nyní oznamuji, že mm, pozice rady je příslušným způsobem pozměněna. Děkuji. Další hlasování je zpráva pana Mato eh, v rybolovu budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 1, 2 a 4 až 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 26, zase zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Pak přejdeme k eh, návrhu 3. Výbor, kde je pro? Zvedněte ruce, prosím, kde je proti? Zdrželi? Přijato. Přejdeme k návrhu 28 zvednutím ruky, kde je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Budeme hlasovat o návrhu komise, takže kde pro, proti, zdrželi, přijato. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o legislativním usnesení. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Děkuji kolegům. Tímto uzavírám dnešní hlasování a nyní budou následovat vysvětlení hlasování, takže kolegům.